Dále bych vás chtěl informovat, že pan Frank van Heke vstoupil do skupiny EFD a to s účinností od 9. listopadu 2011. Dále podpis aktů přijatých běžným legislativním postupem. Chtěl bych vás informovat, že ve středu bych měl spolu s předsedou rady podepsat 16 aktů schválených podle běžného legislativního postupu dle článku 70